Cari colleghi, innanzitutto... Milí kolegové, především A především eh, vám chci popřát šťastný nový rok a eh, my máme povinnost při výročí Sacharovy ceny eh, si Eh, připomenout ti, kteří dostali tuto cenu, protože to je symbol všech eh, těch, kteří bojují za lidská práva na celém světě.